Eh, Vážení kolegové, pokračujme v zasedání. Eh, dalším bodem na pořadu jednání je eh, útok Boko Haram a vysídlení dětí v Nigerii. Jako první dostane slovo zpravodaj pan Demesmaker na jednu minutu. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, jsme v situaci,